parlamentu, že eh, se bude také snažit o to pokračovat v této dynamice vytvořené eh, směrnicí o službách. Mnohokrát děkuji. La discussione chiusa. La... Tímto končím rozpravu a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin 30 minut. A lidi podle pořadu jednání. Tady budeme mít zprávu paní Volis o alternativních řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech. Takže slovo má paní zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Alternativní řešení sporů by mělo být především v občanských obchodních záležitostech. Ovšem vidíme, že se před, především zaměřuje na oblast potřebitele. Velice často hovoříme zde o, to, o tom, aby lidé měli přístup ke spravedlnosti a snažíme se najít nějaký způsob, abychom podpořili tímto způsobem i přeshraniční transakce. Protože v současné době a v posledních několika letech v podstatě je zde mnoho strachu, pokud jde o možnost uplatňování práv Ehm, vidíme, že tradiční justice je komplikovaná, pomalá, nesmírně nákladná. V tomto období bychom měli ovšem podpořit přeshraniční obchod, transakce a právě proto je důležité, abychom našli určitou novou kulturu, která se zabývá záležitostí v občanských sporech, něco, co bude jiné, rychlejší, co bude ehm, mnohem méně nákladné a ehm, zároveň to přinese lepší výsledky. Mnoho let zde existovala taková síť eh, určitých poskytovatelů těchto alternativních um, řešení sporu i JNet, koordinovala to komise, FinNet. Byly to sítě, které byly určitým způsobem úspěšné, ovšem nejsou dostačující, protože nereagují na otázku, neodpovídají na otázku většiny našich občanů, když chtějí dosáhnout spravedlnosti eh, a vědí sice, kde je jejich místní soud, eh, ovšem neví, kde mají možnost možnost obrátit se na místní alternativní řešení sporu a právě proto bychom měli zajistit, aby tento systém, který existuje, byl dostatečně, abych se o něm informoval, byl transparentní, aby to byl systém, ke kterému má přístup každý náš občan, to znamená, aby to byl určitý ucelený systém řešení těchto Eh, alternativního řešení sporu. Měli bychom zajistit to, aby systémy, které již máme k dispozici, byly kvalitními systémy. Školení by mělo být eh, poskytnuto těm, kteří poskytují takové alternativní řešení sporu a měli bychom nezávislým způsobem monitorovat a sledovat i kvalitu těchto orgánů. Toto je směr, kterým se chceme eh, vydat. Ovšem ne pouze alternativní řešení sporu, ale rovněž ODR, to znamená řešení sporu onlineovým způsobem. Ano, protože lidé nakupují eh, onlineovým způsobem a jejich spory by teda rovněž měli, měli by možnost i své spory řešit tímto onlineovým způsobem. Ovšem to neznamená, že bychom se měli omezit pouze na aktivity v jedné oblasti eh, sporů, mm, které zahrnují spotřebitele. Měli bychom eh, se zabývat i promyšlením ostatních komunitních nástrojů, například tzv. sejslo návrhy, um, um, návrhy v oblasti kolektivních žalob, smluvní právo. I v těchto oblastech bychom měli mít možnost využívání alternativního řešení sporů. Měli bychom umožnit evropskou přeshraniční spravedlnost, určitou změnu kultury 21. století. Mělo by to být něco, co překračuje hranice. Ovšem to, co je podle mého názoru nejdůležitější je, aby tato změna byla provedena s ohledem na naše spotřebitele a malé a středně velké podniky a přeshraniční transakce. Toto by měla být naše priorita a myslím si, že Evropský parlament skutečně s napětím očekává návrh Evropské komise ještě před ukončením letošního roku. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní Catch the Eye dávám slovo panu Savrosovi. Paní předsedkyně, alternativní řešení sporů je eh, technika, která je velice rozšířená a eh, je to velice nutný postup v oblasti obchodních vztahů. Právní výbor eh, a paní Volis předložili tuto zprávu, protože čísla poukazují na to, že sjednocení a větší transparentnost v řešení sporů eh, a také větší koordinace v Evropě v těchto věcech je nutná. Je velice důležité, aby členské státy a odborné organizace efektivněji spolupracovaly. Je potřeba, aby občané byli informováni o, o různých e, možnostech ADR, protože to může společnosti uspořit značné náklady. Vedle záruk musí Evropská unie informovat také o výhodách ADR. Děkuji. A e, slovo má

Děkuji, slovo má paní Pasesku. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Volis za vypracování této zprávy v rámci strategie EU 2020. Domnívám se, že přístup spotřebitelů a malých a středních podniků k systému ADR je nesmírně důležitý pro vnitřní trh. Tento proces zajišťuje důvěru um, a zároveň uh, zajišťuje řešení spolu za nízké náklady. A tyto uh, postupy ADR no, již fungují v některých členských státech. Nicméně je potřeba, aby zde proběhla harmonizace na evropské úrovni, aby byly přiblíženy jednotlivé právní systémy. Chtěla bych pledovat za standardní smlouvy, které vedou k, jedno, k zjednodušení alternativního řešení sporu. Především pokud ta hodnota sporu je nízká. Děkuji, paní Kosta. Grazie Presidente. E ho molto apprezzato nella relazione della... Děkuji, paní předsedkyně. A já si velice vážím této zprávy paní Volis o ADR, protože se domnívám, že se zde jasně ukazuje, že je potřeba spravedlnosti v nejrůznějších oblastech a že by zde měly být alternativní systémy, kromě těch standardních systémů, také v obchodních a rodinných záležitostech. Já si myslím, že i v rodinných záležitostech je potřeba mít více Evropy, protože zde existuje celá řada sporů v v Evropě a dochází ke sporům také v rodinách, kde rodiče jsou z různých zemí a má to velký vliv na děti. A chtěli bychom, aby bylo možné jednoduše dosáhnout dohody mezi partnery. Domnívám se, že bychom zde měli mít jasný respekt pro pravidla A nicméně je třeba dodržet v celé Evropské unii také například práva nezletilých. A myslím si, že tento návrh je nesmírně důležitý. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Paní Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Přístup ke spravedlnosti je jedním ze základních e, práv a e, snahou soudních procesů a alternativních e, způsobů je, jak vyřešit spory mezi stranami. Alternativní řešení sporů pomáhá spotřebitelům a obchodníkům vyřešit konflikty prostřednictvím třetí osoby mimo soudní cestou a tak, alespoň z pohledu nákladů, je to efektivní alternativa k soudnímu řízení. Je škoda, že poznatky a informovanost občanů členských států Evropské unie o existenci těchto systémů alternativního řešení sporů je poměrně nízká. Ale nepatrné procento občanů eh, ví, jakým způsobem předložit eh, takovouto žádost o alternativní řešení sporu. Takže si myslím, že je potřeba informovat veřejnost, jak o tom, jak řešit spory alternativní eh, cestou, protože tak se můžeme vyhnout konfrontačnímu přístupu a dávají možnost řešit spor, takovou možnost, která je výhodná pro obě strany. Ale je potřeba tady zachovat vyvážený přístup, který jednak zohledňuje rozsah kompetencí systému alternativního řešení sporů a také spravedlivé postupy a jednání vůči zainteresovaným na straně druhé. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Zabosca. Děkuji paní Záborská. Děkuji paní předsedkyně. podporuji myšlenku hledání dohody a považuje za dobré, aby za účelem zvýšení právní jistoty byly eh, sjednoceny postupy při alternativním řešení ehm, obchodních a majetkových sporů. Spotřebitelé i podniky určitě ocení snahu komise a parlamentu neustále zlepšovat mechanismy nalézání dohody mimo soudní cestou. A přináší to užitek oběma stranám. Chtěla bych nicméně poukázat na to, že rodina, na kterou se poukazuje v názvě zprávy, nespadá spadá do kompetencí Unie a institucí. Stejně jako kolegyně Rojtová se domnívám, že je to velice citlivá otázka, která si vyžaduje respektování různých národních tradic a společenských podmínek. Jeden standard zde nestačí. Vzpomeňme na problémy, které vyvolala snaha řešit na evropské úrovni mezinárodní rozvod a zamišleme se nad tím, že v procese eh, mediačního sporu mezi rodiči nemá kdo zastupovat eh, samotné dítě. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Paška. Děkuji, slovo má pan Paška. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Alternativní řešení sporů eh, občanských, eh, obchodních a rodinných věcech se mohou v mnoha případech stát lacinější, klidnější a eh, výhodnější cestou řešení sporů. Proto je důležité, aby evropská veřejnost byla dobře informovaná o legislativních rámcech, rámcích a také o možnostech, které z nich vyplývají nařízení, kterým se ustanovuje eh, Evropské řízení o věcech s nízkou hodnotou a směrnice o určitých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, dávají společný evropský základ pro přeshraniční a vnitrostátní alternativní řešení sporů. Souhlasím s názorem, že dobrá informovanost veřejnosti i podniků o výhodách alternativního řešení sporů napomůže výraznějšímu rozšíření těchto metod a eh, uleví soudům, aby nemuseli řešit eh, alespoň některé spotřebitelské a rodinné spory. Využití této možnosti, eh, které umožní snížit psychologickou eh, zátěž u přijících se partnerů, tam, kde jsou i děti, tak je bez pochyby lepším řešením než dlouhodobě trvající spor u soudu. Proto je, má smysl uplatňovat tuto metodu alternativních řízení na všech úrovních. Děkuji. Ehm, Děkuji, nyní předám slovo komisařce Redingové. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, komise vítá podporu v oblasti alternativního řešení sporů pro spotřebitelé a podniky a zároveň vítáme vaše návrhy, pokud jde o legislativní návrh ohledně ADR v oblasti spotřebitelských sporů. Krakovská deklarace například, která hovoří o jednotném eh, trhu a fóru rovněž eh, podpořila tento náš postup a víte, že ADR znamená jeden z, je součástí jednou z 12 návrhů v rámci Single Market Actu. Můj kolega pan Dali přijde s dvěma legislativními návrhy, které komise předpokládá eh, přijmout 23. Eh, listopadu. Bude to rámcová směrnice v této oblasti pro ADR, pro B 2C a zároveň to bude eh, onlineové řešení sporů, to bude další směrnice. Směrnice jsem měla zajistit to, aby spotřebitelé i podniky měli přístup k těmto možnostem a aby mohli řešit jakýkoliv spor v této oblasti a zároveň se vytvořit platformu, která se dotýká přeshraničních online nových transakcí mezi spotřebiteli a podnikateli a obchodníky. Bude to představovat takový základ vytvoření efektivního alternativního řešení sporů, mimosoudního řešení sporů. Komise si je rovněž vědomá toho, tak jak je to stanoveno ve vaší zprávě, že bychom měli hovořit o takzvaném B eh, tu B, především pokud jde o řešení sporů mezi malými a středně velkými podniky. Pokud jde o konzultační proces, který jsme vedli, pokud jde o řešení těchto sporů, Zúčastněné strany velice jasně hovořily, že by dali přednost jinému typu nástrojů, tak aby jsme v rámci tzv. B2B eh, sporů, které by jim vyhovaly lepším způsobem, které byly uspůsobeny lepším způsobem. Právě proto zkoumáme na straně komise různé možnosti, možnosti arbitráž, především pokud jde o přeshraniční spory B tu B. V, to, v této oblasti jsme v prvotní etapě získávání informací v tomto ohledu a budeme se snažit proskoumat veškeré možné problémy, které by mohly eh, znamenat překážky pro podniky, především pro malé a středně velké podniky, ale zároveň v tomto ohledu vítáme veškeré vaše návrhy ještě v té přípravné etapě a pokud ta práce bude mít pozitivní eh, výsledek, tak já, a já doufám, že bude, tak já samozřejmě paní zpravodajko přijdu s návrhem. Pokud je o, media, eh, po, o, o směrnici o mediaci, toto si myslíme, že je platné řešení, první instance, především v rodinných záležitostech, kde jednotlivé strany jsou schopny vyřešit svou situaci, zatímco soud by znamenal mm, ne, nepotřebnou eskalaci. Mediace by mohla vést k rychlému a e, mm, nákladově ne až tak nákladnému řešení. Víte, že směrnice v tomto ohledu, kterou, která je aplikována všude, kromě Dánska, od 21. 5. 2011. Víte, že tato směrnice může být aplikována na občanské, obchodní záležitosti, včetně rodinných věcí a sporů mezi podniky a spotřebiteli. Jedinou výjimkou je tam, kde strany nemají možnost se rozhodnout ohledně svých práv a povinností na základě eh, platné legislativy. Komise vítá podporu Evropského parlamentu pro klíčová ustanovení v oblasti, teda v rámci směrnice o mediaci, které bychom měli aplikovat i na jiné možnosti alternativního řešení sporů. To znamená eh, důvěrnost informací, nezávislost, eh, vynutitelnost dohod a tak dále. Všechny tyto aspekty by měly být podle našeho názoru považovány za společné standardy jakýchkoliv typu ADR. Dále jsou to záležitosti, které se které se dotýkají eh, eh, řízení proti devítím členským státům eh, v ohledně transpozice této směrnice. Zatím ještě 12 států nás neinformovalo o implementaci této směrnice. Já samozřejmě velice pozorně budu sledovat celou situaci na straně členských států. Grazie commissario, la discussione è chiusa e la votazione si svolge. Děkuji, tím je rozprava uzavřená a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30 minut. Podle eh, pořadu jednání nyní následuje zpráva.